Dear colleagues, we will begin with the vote now and first of all we'll do a hlasováním a nejprve prověříme, jestli jsou tu všichni. Takže elektronické hlasování na zkoušku můžete hlasovat, jak chcete. Gracias, presidente. Simplemente para informar que el GUE presentará. Děkuji. Chci jen e Yes, we've taken note of that. Begin with the voting list, ladies and gentlemen. We have the, the, the attendance of, um, of everyone in. Začneme hlasovat. E, podměňovací návrh je v nás stažen, 30, 38 pro, proti zdržel se, ověříme si. Hlasování ukončeno. Začneme ještě jednou. Prosím, tentokrát dávejte pozor. Zahajuji hlasování. Končím. Musíme si počkat, omlouvám se. Někdo nehlasuje příliš pozdě. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. 96 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 1 pro, proti, zdržel se, schváleno. 100 pro, proti. Musíte se hlásit. Pro, proti. Zdržel se. Schváleno. 104 pro, proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromisní návrh 2 pro, proti. Zdržel se. Schváleno. 115 pro, proti. Zdržel se. Zamítnuto. 116 a 117 pro, proti, zdržel se, schváleno. 118, omlouvám se, bylo staženo. 119 a 120 pro, proti, zdržel se, schváleno. 121 pro, eh, promiňte, odpada. Kompromisní návrh 3 pro, proti, zdržel se, schváleno. 122 pro, proti, zdržel se, schváleno. 124 pro, proti, zdržel se, schváleno. 126 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 4 pro, proti, schváleno. 135 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 136 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 138 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 139 pro, proti, zdrželo se, schváleno. 140 pro, proti, zdrželo se, schváleno. 141 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. Kompromisní návrh 5. Ověříme. 141. Ověřujeme. Všechno. V pořádku, končíme hlasování. Schváleno. Kompromisní návrh 5. Pro, proti, zdržel se, schváleno. 153 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromisní návrh 6 pro, proti, zdrželo se, schváleno. Čtyři identické návrhy 158 a tak dále pro, proti, zdržel se. Málo jste se hlásili pro, proti, zdrželo se, schváleno. 165 ty další tři odpadly. 165 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ověříme si. Končím hlasování. Schváleno. Prosím, hlaste se pořádně. 166 až 171 pro proti, zdržel se, přijato. 172, promiňte, přeskočíme až na 175, 176 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 177 pro, proti, zdržel se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Prosím, hlaste se důkladně. 179. 179, promiňte. Pro. A, odpadá. Já se, můj asistent mě mate. Zkusíme to ještě jednou. Neodpadá. 179. 179 pro, proti, zdržel se, schváleno. Omlouvám se. Musíme hlasovat o 178. Pro 178, Hlasujeme pozměňovacímu návrhu 178. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní kompromisní návrh 7 pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní 1, 7, 1, 9, 8 pro, proti, zamítnuto 1, 9, 9 pro, proti, zamítnuto 200 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 201 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 202 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. Kompromisní návrh 8 pro, proti, zdrželo se schváleno. 210 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromisní návrh 9 pro, proti, zdržel se, schváleno. 218 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 219 pro, proti, zdržel se schváleno. 220 pro, proti, zdržel se, zkusíme to ještě jednou. 220 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 221 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 222 pro, proti, zdržel se, ověříme. Končím hlasování. Schváleno. 3. pro. Proti. Zdrželo se přijato. 4. pro. Proti. Zdrželo se zamítnuto. 5. pro. Proti. Zdrželo se přijato. Ověříme. 5. Končím hlasování. Schváleno. 226 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 227 pro, proti, zdržel se, schváleno. 229 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromisní návrh 10 pro, proti, zdržel se, schváleno. 236 pro, proti, zdržel se, schváleno. 237 pro, proti, zdržel se, schváleno. 238 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 239 pro, eh, odpadá, promiňte. Neodpadá. Musíme ověřit 238. Končíme hlas. Zahajuji hlasování. Já jsem příliš rychlý. Končím hlasování. Já jsem sice nehlasoval, ale je to zamítnuto. 239 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 2, 240 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 241 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 243 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. Kompromisní návrh 11 pro, proti, Zdrželo se zamítnuto. Schváleno. 19 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdržel se, ověříme. Ověříme dvacítku. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 21 pro, proti, zdržel se, schváleno. 22 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 23 a 24 současně pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 12 pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní Kompromisní návrh 32 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 31 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 33 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromisní návrh 13 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromisní návrh 14 pro, proti, zdržel se schváleno. 15 pro, proti, zdržel se schváleno. 16 pro, proti, zdržel se schváleno. 16, 17 pro, proti, držel se, schváleno. 18 pro, proti, držel se, schváleno. 75, 74 pro, proti, držel se, zamítnuto. 75 pro, proti, držel se, zamítnuto. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím. Schváleno. 76 pro, proti. Zkusíme ještě jednou pro, proti. Zdržel se. Schváleno. 77 pro, proti. Zdržel se zamítnuto. 79 pro, proti. Zdržel se. Schváleno. 80 pro, proti. Zdržel se. Schváleno. 81 až 85, zároveň pro, proti, zdržel se, schváleno. 86 staženo, 87 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 88 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 89 pro, proti, zdržel se, schváleno. 90 pro, proti, zdržel se, schváleno. 91 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 19. Pro, proti, zdržel se, schváleno. Dvojka úvodních ustanovení odpadá. Tři pro, proti, pro, proti, zdržel se, ověříme. Three, sorry. Trojka. Tím končíme hlasování. Schváleno. Čtyřka pro, proti, pro, u čtyřky, proti, zdržel se, schváleno. Pět pro, proti, zdržel se. Řekl bych, že schváleno, ale ověříme. Končíme hlasování. Schváleno. 6 pro, proti, zdržel se. Vypadá to, že je schváleno. 7 pro, proti, zdržel se. Schváleno. Ověříme. U sedmičky. Zahajuji hlasování. Končím. Schváleno. Osmička pro, proti, zdržel se, schváleno. Devítka pro, proti, zdržel se, schváleno. Deset pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celém stanovisku elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím. Je to přijato. Velkou většinou gratuluji zpravodaji. A nyní bod 11. Tím končíme hlasování. Děkuji kolegům a poprosím je, aby odcházeli potichu. <clears throat> Uh, Přecházíme k bodu 11. To je první diskuse o stanovisku rekástu k mm, zboží, kontrolu eh, vývozu zboží dvojího užití. Zodpovědný výbor je INTA a zpravodajka je Maritě Schake. A lhůty, prosím, odcházejte potichu. Lhůta bude za dva dny, čtvrt, 5. května ve 12 hodin. Takže začnu tím, že dám slovo zpravodajce. Eh, jež eh, těstí, že se tady to trošičku sklidnilo, protože budeme potřebovat více času, je to tro- technické téma. Jsem ráda, že máme příležitost eh, se zabývat stanovisku a FED aktualizaci nařízení o zboží dvojího užití. Nové technologie mají dopad na zahraniční politiku, ať je to kyberbezpečnost, lidská práva, digitální obchod a podobně. Musíme zajistit, aby EU eh, podporovala příležitosti a zmírňovala hrozby. Ehm, boží dvojího užití má dále posilovat roli EU jako jeden z nejdůležitějších aktérů, co se týče šíření zboží, které ehm, ovlivňuje i lidská práva ehm, obyvatel celého světa. Vzhledem k rychlým změnám technologií a změnám geopolitické rovnováhy je téma důležité. Komise k tomu přistupuje z hlediska Eh, lidských práv, ale bezpečnosti lidí. Omlouvám se, kolegové. Castaldo, prosím. To je obtížné tady. Současně ta aktualizace je velmi důležitá vzhledem k rychlým technologickým změnám a eh, změnám geopolitické rovnováhy sil. Že já podporuji přístup Evropské komise aby mm, bezpečnost lidí a lidská práva se staly jádrem to eh, aktualizace. Také je nutné vyjasnit celou řadu oblastí, které komise neobjasnila. Cílem je dále zjednodušovat eh, lidská práva v zahraniční politice EU obchodní politice a vnesení koherence do jednotlivých oblastí zahraniční politiky a bezpečnostních nástrojů a také jejich vyvážení s ekonomickými a komerčními zájmy. Je na čase, aby technologie kybernetického dohledu byly Eh, přidány na seznam mm, zboží dvojího užití, protože tyto technologie eh, lze použít na eh, porušování lidských práv a nebo podkopávání strategických zájmů EU. Současně to je důležité i pro soukromý sektor. Ne každá technologie vyžaduje kontroly a export technologií, které mohou zvýšit ochranu lidských práv, jako šifrování, by se mělo usnadnit, nikoli kontrolovat. Neměli bychom vytvářet zbytečné překážky pro exportéry, co se týče například legitimního výzkumu internetové bezpečnosti. Takže cílená kontrola Mm, konečného užití je důležitým krokem, aby eh, EU zabránila nelegitimním, nelegitimním transferům a aby byla větší právní jistota. Zboží dvojího užití především na kyber eh, sledování, kinetické sledování se může použít na eh, porušování lidských práv a usnadnit ještě závažnější následné porušení. Například nelegálně e, získané informace například o žurnalistech, pokud se to dostane z jejich zařízení bez jejich souhlasu, tak je možné je zadržet, e, nalézt jejich kontakty, mučit je a podobně. Musíme vytvořit rámec, který bude reflektovat nejenom měnící se realitu v některých zemích, ale také technologickou ke revoluční změny, které probíhají všude kolem nás. Pokud se členský stát rozhodne vydat kontroly dvojího užití, je třeba zvážit eh, seznamy. Co se týče autonomního seznamu EU, eh, kde jsou kyber eh, bezpečnostní technologie, tak je třeba umožnit změny v těchto třetích zemích nebo technologické změny. Na závěr chci říci, že jak se trans, zahraniční transakce stále komplikují, tak je důležité zvýšit sdílení informací a posílit transparentnost. Členské státy by měly dát k dispozici veškeré informace pro licence, aby se zlepšil dohled. Tí, něk, to mělo být založeno na nejlepší praxi, někteří to již dělají dobrovolně, měly by být pokuty, které by měly být jednotnější v případě porušení nařízení. Je to tedy dlouho očekávaná aktualizace těch bolestných eh, lekcí během um, arabského jara. Doufám, že eh, můžem, budeme schopni spolupracovat, zajistit, aby to bylo relevantní a uh, obstálo testu bude testu budoucnosti. Děkuji, nyní mají stínový zpravodajové mm, slovo maximálně na dvě minuty. Začíná za EPP pan Dožal. Děkuji vám, pane předsedo. Poslušte, nechci moc dodávat k tomu, co již bylo řečeno. Ale je samozřejmé, že tento text jde dobrým směrem, je to je, ta, je to požadavek, který je legitimní a silný. Musíme dbát, aby naše eh, firmy dobře rozuměly, co to znamená dvojí požití. Týká se to u eh, dvoje, dvojí užití. Nemůžeme eh, tam dávat jednostraně za evropskou stranu nějaká omezení, která by se nevztahovala na konkurenci vnějšku. Takže pozor, abychom neskomplikovali pravidla hry pro naše vlastní firmy oproti cizím, které nerespektují pravidla. Musíme mít jasný právní rámec, který je přesný. Z mého hlediska lze ještě udělat velký pokrok, pokud jde o článek 4, který doporučuje rozšířit eh, tedy tu eh, část, které říkáme catch eh, all na riziko terorismu a porušení lidských práv. Protože v otázce teror, terorismu. To, co se dnes děje, je následující. Že při spáchání trestného činu eh, dochází, dochází k, tedy k tomu, tomuto často eh, pomocí velmi primitivních prostředků. Takže počet produktů, které lze zapojit do te- teroristického útoku, neříkám, že jich je nekonečné množství, ale zahrnují, spadají pod to třeba i automobily, dodávky, autobusy a tak dále. Takže tady to musíme eh, skutečně správně právně eh, ošetřit. Pak je tu ještě pár formulací, které by dle mého názoru si zasloužily buď upřesnění nebo posílení znění. Ale z celkového hlediska mám pocit, že tady spějeme ke společnému postoji. Děkuji. SAD, pan Martin. Děkuji. On the one hand, it is... na, na jednu stranu je to tedy otázka dvojího užití a e, technologií pro dohled, e, dozor, které ne, tedy technologie, které e, nezodpovídají za, které nesou používány k porušování lidských práv. Ale já myslím, že neměli bychom žádat malé a střední podniky, aby na sebe brali nadměrnou odpovědnost. Čili lidská práva, ale ohled na naše eh, obchodní zájmy. Já souhlasím, pokud jde o ty definice, ta eh, technologie um, pro kybernetické sledování, myslím, že to není dostatečně jasné. Vážné porušení lidských práv to taky není dodefinováno, ne, neexistuje žádné skutečné mezinárodní um, definice co znamená vážné porušení. Zvláště by si to zasloužilo definici lidských eh, práv, definici tedy due diligence. Ehm, pan Bruckner tady měl návrh, který bychom mohli podpořit. A ehm, tyto definice, to nejsou žádné drobnosti. Je to důležité z hlediska eh, právní jistoty firm, které eh, se podle toho budou muset řídit. Takže myslím, že to je dobrý první krok, ale po- potřebujeme ještě další upřesnění, než se to schválí. A ještě k tomu poslednímu bodu, ohledně toho, abychom nepřetěžovali naše firmy, tak je důležité, abychom jakožto Evropská unie žádným způsobem nepřispívali k exportu produktů, které mohou být použity k porušení lidských práv a tudíž bychom měli zjistit, aby ostatní země se eh, přizpůsobily našim standardům nikoli v obráceně. Děkuji nyní zelení paní Lochbíler. also der Klaus Buchner ist der Schattenbild. Děkuji. Já tady hovořím za zelené a my velmi vítáme eh, tento kvalitní návrh komise už od roku 2010 jsme opakovaně eh, vyžadovali, aby eh, byl posílen text, který se týká vývozních deklarací u tohoto typu zboží. A poslední eh, skandály ukázaly, jak důležité je striktně kontrolovat vývoz technologií na sledování, protože je toto technologie, která umožní sestavit digitální zbraně, které představují velké ohrožení svobodné společnosti. Evropský parlament v posledních letech minimálně 15krát žádal o příslušnou reformu a nyní konečně máme možnost spolu s komisí tento exportní režim a, a jeho tedy úpravu ovlivnit. Nyní tedy můžeme ukázat, že příslušná rezoluce bude skutečně prosazena v praxi, tak aby se skutečně dosáhlo změny v terénu. Je to poprvé, kdy můžeme říci, že návrh komise je kvalitní a e, komprehenzivní a proto můžeme podpořit e, všechny návrhy. A zcela jistě tato zpráva ještě posílí a vylepší návrh komise. Považujeme za úkol výboru AFET, aby dohlížel na lidskoprávní dimenzi zahraničního obchodu, a to zvláště tedy pokud jde o posílení té dimenze dodržování lidských práv. Děkuji. This concludes the list of speak. A tím jsme vyčerpali seznam řečníků. Paní zpravodajko, pokud chcete ještě slovo na závěr, tak vám ho dávám. Ano, jen velmi stručně chci poděkovat kolegům za eh, eh, příspěvky. Myslím, že se na to díváme zhruba stejně. O co jsem se snažila ve svých pozměňovacích návrzích, bylo právě vyjasnění definicí nejenom eh, jako v případě lidských práv, když šlo o ustavené orgány OSN a Unie, abychom stavěli na tom, co už bylo identifikováno jako kritérium příslušnými institucemi nebo pokud jde o terorismus, což je skutečně široký termín, který by se dal snadno zneužít, tím, že odkážeme na společné pozice rady, aby bylo naprosto jasné, o čem mluvíme a o čem ne. Takže tady myslím, že bylo skutečné vakuum, které tam nechala Evropská komise. Kromě toho nejde jen o vyjasnění eh, těch eh, nástrojů, Eh, pro sledování, ale také jestli se používají s či bez souhlasu uživatele. Eh, pokud je například nějaký výzkumník, kteří, eh, někdo, kdo chce sledovat můj telefon a já s tím souhlasím, proč ne, aby byl bezpečný. Ale pokud to bylo nějakým způsobem infiltrováno a pak to proti mě bude po, po, použito následně, to je nejenom porušení práva na soukromí, ale mohlo by to v jiných kontextech porušit i další práva. Když jsme našli praktické způsoby, jak řešit definice, aby to nebylo příliš široké a to v zájmu jasnosti pro soukromý sektor, abychom zabránili určitým diplomatickým eh, problémům, což by rovněž nám mělo ležet na srdci. Ale souhlasím s Davidem Martinem v tom smyslu, že Evropská unie by měla prokázat, že je schopná vést a že její normy jsou hodny následování ze strany ostatních. Takže to, aby Evropská unie byla v čele, to je zásadní v dnešním měnícím se světě technologických změn a inovativních e, přístupů a represí, kterých jsme svědky v jiných částech světa. Děkuji. Jak už jsem e, řekl na začátku tohoto bodu, eh, Huta pro pozměňovací návrhy bude 5. května ve 12 hodin. Budeme to, eh, o tom mluvit eh, ve výboru ještě jednou 29. pak přijetí 13. a pak to půjde eh, do pléna. Tím se dostáváme k závěru bodu 11, přejdeme k bodu 12. Mm, tento bod je návrh zprávy o evropských o politických stazích EU s Indii. Význam Indie eh, byl nedávno zdůrazněn během eh, mise AFED eh, v únoru. Paní Morganini navštívila Indii před dvěma týdny vzhledem k 14. samitu EU Indie, která má proběhnout v Novém dílí. Zpráva má být přijata v plénu, eh, na plénu před summitem. Začnu tím, že dám slovo zpravodaji panu Prédovi z PPE. Děkuji, pane předsedo. Vztahy mezi EU a Indií jsou důležité, je to dlouhá historie vztahů, velmi bohatá i složitá bylo eh, použito celá řada adjektiv, abychom eh, popsali tento vztah přirozený, strategický. Někteří mluvili o pevnosti tohoto vztahu. A na závěr je Ehm, odkaz na to, že eh, Indie a EU mají eh, vztah založený na hodnotách. Takže to je tedy ten seznam adjektiv, který byl použit. Vztahy mezi EU a Indií jsou všechno toto najednou. Zcela jistě se jedná o vztahy, která má, které mají významný potenciál a velmi dobrou perspektivu do budoucna. Výzva mm, které čelí EU i Indie, jsou podobné, ty výzvy jsou podobné. V oblasti ekonomiky se jedná o regionální napětí, o problémy globální, jako je terorismus, nedostatek respektu eh, mezinárodního práva a jistě mm, klimatické změny. Domnívám se, že intenzivnější spolupráce, koordinovaná spolupráce mezi EU a Indií bude mít pozitivní dopad pro obě strany. Myslím, že tato eh, spolupráce by měla překročit jenom ekonomickou oblast. Eh, samozřejmě jednání o volném obchodu musí zůstat prioritou. Eh, proto je hlavním cílem této zprávy vyjádřit podporu parlamentu, part, těsnějšího partnerství, silnějšího partnerství mezi Indií a EU. Toto partnerství by měl být eh, posílen v celé řadě oblastí ehm, ekonomických i ekologických, ale ten text, který prezentuje, se zaměřuje ehm, na spolupráci v zahraniční politice vzhledem k povaze naší mise. Ehm, Mm, ta cesta, kterou jste zmínil, několika členů našeho výboru eh, v únoru do Nového Dilí, v tom textu té zprávy jsem chtěl eh, vyjádřit tři hlavní poselství, které doufám, že budou jasné. První, co se týká nás, Evropská unie, tak tam eh, kladu důraz na e, přijetí strategie pro vztahy s Indií, protože to je nutný nástroj pro koherentní politiku. Z naší hlady je důležité v příštích měsících a letech je, je nutné se lépe E, koordinovat mezi členskými státy a institucemi, abychom dosahovali našich cílů lépe. A je, to je to také jedna z eh, důležitých eh, věcí. Druhá, druhé poselství, to se mm, týká druhého samitu mm, EU z roku 2006, přijetí agendy do roku 2020 s ambiciozními cíly je důležité tuto agendu implementovat a to je také poselství, eh, které paní Morgerini zmínila. Je důležité stanovit jasné limity. Jak, byl, jak jste zmínili, paní Morgarini nedávno byla v Indii a v tomto kontextu je důležité rozvíjet vztahy mezi Unii a Indií a každý rok pořádat ten summit. Já proto vítám Eh, summit na podzim z, navrhuji intenzivnější výměnu na úrovni eh, zahraniční politiky, bezpečnosti. Mm, bylo konstatováno setkání s kolegy mm, z zahraničního výboru indického parlamentu, zájem, který oni také mají, aby byla eh, lepší koordinace setkání na eh, parlamentní úrovni. Dále zahraniční bezpečnostní politika. Já jsem tam hledal nějaké osy práce, podle, na kterých bychom mohli hlouběji eh, se soustředit. Unie nemá vždy stejnou pozici, ale pravidelný, eh, upřímný dialog je dobrý pro naše vzájemné pochopení a dosahování cílů. Se týče Afghánistánu, Číny, Ruska, tak eh, Jenom když budeme spolupracovat, tak budeme schopni přispět ke snížení napětí v Ázii a v okolí Evropy. Boj proti terorismu je také důležitou osou, na které musíme mm, e, cíleněji pracovat, především e, co se týče deklarací na toto téma, které proběhlo na minulém summitu. Také se domnívám, že vzhledem tomu, že Evropská unie a Indie jsou pod, intenzivně podporují eh, multilaterální světový řád, tak, jsme, eh, tak musíme koordinovat naše pozice v mezinárodních instancích, abychom, aby naše společný názor převládl. Také chceme zvyšovat spolupráci v oblasti lidských práv, tam sdílíme hodnoty, což musí zastávat důležité místo v našem partnerství. Potenciál těchto vztahů se jen neomezuje jenom na ty osy, o kterých jsem mluvil. E, a, to také není vyčerpávající. Mm, vzhledem k těm omezeným, které existují. Další osy, například výměna e, na e, personální úrovni, studentské výměny, vědecké. Já si myslím, že je důležité, abychom tuto zprávu přijali v plénu to znamená v červenci, abychom mohli přispět k pracím summitu EU-Indie, který má proběhnout na podzim. Doufám proto, že podané pozměňovací návrhy budou konstruktivní, že budeme úzce spolupracovat se stínovými zpravodaji pro Čínu, abychom dali jasný důraz na e, význam, jaký přikládáme našim vztahům s Indií. Thank you very much and we will go to the list of... Děkuji. Nyní přejdeme ke stínovým zpravodajům. Hmm, zatím jsem si všiml jenom paní Gill za SND. Hmm, takže za stínové zpravodaj, prosím, máte slovo. Hmm, děkuji za vyváženou zprávu. Hmm, je tady velký potenciál v tomto vztahu a mnoho také podobných výzev, ale hmm, zdá se, že se eh, vztahy eh, vrací k normálu. Paní Morgerini před 14 dny byla v Dili a podařilo se eh, navýšit spolupráci k multilateralismu, klimatických změnách, o vlastně bezpečnosti, boje proti terorismu, námořní bezpečnosti, to je poměrně široká agenda, eh, na které se shodly. A bylo by dobré, kdyby se to podařilo eh, konkrétně, no, odrazilo v konkrétním akčním plánu, spíše než nějaké závazky, že se jenom něco bude dělat. Já souhlasím, když říkáte, že je důležité, aby eh, míroční samity, které přestaly, tak aby pokračovaly takže se těšíme na summit mm, v letošním roce v Dili, abychom viděli, jak některé ty oblasti, které jste identifikovali, mohou se dále vyvíjet. Eh, vzhledem k tomu, co se děje globálně, tak tento dialog eh, je tedy za pět minut, začíná za pět minut 12 a také to má vliv na eh, to, že Mm, bychom ztratili důležitého zprostředníka ve vztazích s Indií, když to srovnáte se zahraniční politikou USA, která je v této chvíli velice nejednoznačná, izolacionistická, tak je důležité, abychom nemarnili čas a zvýšili politické eh, angažovanost, která v minulosti nebyla dostatečná. FTA je důležité. Když mluvíme o tom, že jednání začala před více než deseti lety. Od roku 2013 nedošlo vůbec k žádnému pokroku, takže je velmi důležité, abychom investovali do jedné z nejrychleji rostoucích ekonomik světa, která má strategickou klíčovou pozici v regionu, který bu- bude kde bude do roku 2030 více než 60 střední třídy světové. Ehm, vysoce kvalifikovaní indičtí experti, to je další věc, o které jsme mluvili, když jsme tam byli v únoru. My jsme se zavázali jako partner parlament, že jsme eh, připraveni eh, eh, jim být otevření vzhledem k tomu, zvlášť k tomu, že USA chce omezit víza pro indické IT experty. Tady také velká nejistota z tohoto důvodu a je to příležitost pro nás, abychom se spojili a vytvořili strategickou pozici vůči Číně, vlastně národní, eh, námořní bezpečnosti v jeho Čínském moře, kde eh, roste napětí, eh, ohrožuje globální mír a obchod. Klimatické změny, o tom jsme již mluvili, ale také se musíme podívat na partnerství v oblasti vody a energetiky, které jsou klíčem k pařížské agendě. Další oblast je zvýšení z dialogu, intenzivnější dialog v OSN, abychom jak tedy podpořit reformu Rady bezpečnosti OSN a Dili žádá stále místo. EU e a Indie jsou aktivními aktéry v oblastech jako boj proti piráctví a musíme eh, tady zintenzivnit spolupráce. Měli bychom eh, řešit otázky, které byly otevřeny, když jsme tam byli, například e, e, genderově e, založené násilí, práva žen, LGBTI, tolerance v celé řadě oblastí, které možná nejsou tak vysoko, tedy na, tak velkou prioritou tam. Je důležité, abychom k tomu přistupovali na základě výsledků a budováním silného partnerství budeme schopni uh, Eh, expandovat náš dialog a intenzivňovat ho především v oblasti eh, lidských práv a podobně, že mm, potřebujeme dosáhnout efektivního pokroku a já doufám, že vaše zpráva dále posílí strategické partnerství, což doufám Eh, bude ve prospěch evropských zájmů. Děkuji eh, za všechno, za, vaši práci, těším se na spolupráci, pozměňovací návrhy a na hlasování. No more shadow. Děkuji. Žádní další stínoví zpravodajové tady dnes nejsou, takže zahajuji debatu. Každý má dvě minuty. Nyní pan Petele za EPP. já tady rozhodně nepatřím mezi tu slunečnou stranu, i když stínoví tady nebyli všichni. Když však hovoříme o našich vztazích s Indií, musím říci, že jsem velice vděčný zpravodaji panu Predovi, který výstižnými slovy hned v prvním bodě řekl, že potřebujeme prohloubit a posílit naše partnerství. A s tím samozřejmě naprosto souhlasím. Já jsem zpravodajem ke strategické dohodě mezi Evropskou uní a Japonskem a jak víte, my jednáme o dohodě o volném obchodu a ekonomickém partnerství a také o strategickém partnerství. Zatím jsme identifikovali 40 různých oblastí pro strategickou spolupráci s Japonskem. A na rozdíl všech tomu, kolik slov tu padlo o strategickém partnerství, v případě Indie jsme těch oblastí našli jen 8. Opakuji, 8. Takže já souhlasím s tím, co tu eh, řekla paní Jill. nejsme dost dynamičtí a pokud je o strategické partnerství, nejsme ani dost ambiciozní. A nejnovější vývoj nás, myslím, vybavil další argumentací ve smyslu toho, proč je třeba být dynamičtější. A já myslím, že ten příští summit, doufejme, nastartuje celou dynamiku. tak aby se celá věc urychlila. A moje poslední připomínka mezi těmi 40 oblastmi pro strategickou spolupráci s Japonskem jsme identifikovali také zdravotnictví, které bude vůbec poprvé obsahem strategické dohody. V tomto ohledu vidím eh, méně eh, Vidím tedy mnoho dobrých důvodů pro strategickou spolupráci s Indií nejenom kvůli ajurvédě, která má již dobrou pověst v Evropě, a proto tedy apeluji ještě jednou na, dynamický, na to, abychom zaujali dynamický a ambiciozní přístup. A doufám, že konečná verze stanoviska bude znít v tomto smyslu. Děkuji a nyní pan Bašir za EKR. Předsedo, kolegové, chci poděkovat zpravodaji za vynikající zprávu dobře vyváženou, pozitivní a plnou konkrétní doporučení. Evropská unie a Indie musí posílit svou spolupráci ve snaze přispět k prosperitě a větší bezpečnosti v našich obou regionech a také ve světě obecně. Ve snaze ještě zlepšit formulaci již tak dobře formulovaného stanoviska nabízím následující formulaci. Indie v posledních letech nepopiratelně dosáhla pokroku, pokud o dodržování lidských práv a svobod jednotlivce. Snaha přeměnit obrovský a rozmanitý kontinent na demokracii a otevřenou společnost představuje obrovskou výzvu, ale jak stanovisko správně říká, pořád ještě máme oprávněné obavy z existence kastovní diskriminace, špatného zacházení s nezletilými a některými etnickými a náboženskými skupinami. Já jsem propagátor volného obchodu a proto plně souhlasím s tím, že je třeba uzavřít komplexní dohodu s Indií, ale volný obchod souvisí nedílně s respektováním lidských práv a právního státu. A to by se mělo objevit také v konečné verzi stanoviska. Pokud jde o problematiku Afganistánu, tady je třeba si uvědomit, že Pákistán stále platí dáně za to, že podporuje mezinárodní koalici v boji proti Talibánu a terorismu. Proto je podle mého názoru povinností Evropské unie a také okolních zemí posílit a zlepšit koordinaci a spolupráci v jeho východní Asii. Pokud jde o bilaterální vztahy mezi Indií a Pákistánem, ten text je podle mého názoru velmi šikovně formulován, ale Eh, podle mého je třeba především jasně říct jednu věc. Je třeba zajistit nejenom trvalý mír mezi těmito dvěma velmocemi, ale tento mír by neměl být konečným cílem, ale prostředkem pro vybudování prosperity pro každého jednotlivého obyvatele tohoto regionu, včetně obyvatel Kašmíru, což je dobrý příklad toho, o čem se hovoří ve zprávě. A ta část Kašmíru, kterou spravuje Indie, zaostává výrazně za svým Pákistánem spravovaným protějškem, a to ve všech indikátorech. Je tedy třeba dát také domorodému obyvatelstvu možnost, aby uplatnilo své schopnosti a dopracovalo se lepší kvality života. Děkuji a chtěli jsme dát slovo vnější služby, ale zdá se, že tu nikdo není. Proto se zeptám pana Predy, jestli chce ještě něco říci. Takže pan zpravodaj má slovo. Děkuji, pane předsedo. Škoda, že tu není žádný zástupce eh, služby pro eh, vnější činnost a dokonce ani eh, žádného vyslanectví. Je to škoda. Protože to je prostě důležité téma pro všechny skupiny. Nicméně děkuji kolegům, kteří se vyjádřili. Zůstávám optimistou protože tu vidím eh, pozitivní signály, nejenom ze socialistické skupiny, ale také ze strany skupiny konzervativní. Děkuji panu Bašírovi za jeho slova. Pan Far, van Orden, který se nemohl sice zúčastnit dnešního jednání, ale napsal mi eh, zprávu A uvědomuje si významu konsenzu v této věci, takže čekáme pozměňovací návrhy. Pokud se nám to podaří s, s, se spolením Davida McAllistera eh, o tom hlasovat, bylo by to skvělé. Uvidíme, jak konkrétně eh, to zorganizovat. Ale teď chci všem poděkovat Doufám, doufám že mě nezavalíte nás devítisty návrhy. To znamená, že každý, eh, kdo do toho nebude chtít dát něco, co už je v tisících jiných zprávách. Tady jde opravdu o situaci. Evropské unie, Indie, ne tisíce různých výborů z tisící, eh, tedy témat z tisící různých výborů. Děkuji. zase, že všichni chtějí, eh, všichni spěchají se svými zprávami. Eh, A je, je to trochu problém, protože už hodně, hodně zpráv, hodně, překladové problémy. Samozřejmě, že tu bude snaha, ale nevypadá to zas tak optimisticky. Ale ukazuje, ukazuje to, jak, jak je náš výbor eh, efektivní. Takže jen vám chci v tuto chvíli připomenout, že lhůta pro předložení pozměňovacího návrhu je 15, 5. května v poledne a jinak je harmonogram jak zatím, tak nezměněný. To znamená, zvážíme návrhy 19. června a pak 20. by se mělo hlasovat a na plenárku se to dostane v září. Tolik konec bodu 12 a přicházíme k bodu 13, což je eh, debriefing vlastně z eh, mise delegace pro vztahy s Palestinou, Náv, návštěva západního břehu a Jeruzaléma v únoru. Delegace sice žádala, nezískala přístup do pásma Gazy, parlament by měl mít samozřejmě přístup do pásma gazy. A proto se těšíme na váš pohled na tuto věc. Přizval jsem předsedu delegace do Palestiny, aby nás seznámil s misí závěry doporučeními. Pane kolego, máte slovo na 6 minut. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo, kolegyně a kolegové, rád vás tady informuji o návštěvě delegace do Palestiny. V první řadě chci obrátit vaši pozornost na hladovku, která stále probíhá jde o eh, uvězněné palestince, kteří žádají o dodržení lidských eh, práv a my musíme i nadále vynakládat tlak na Izrael, abychom zajistili důstojnost těchto palestinců, zejména těch osob, které byly uvězněny. A měli bychom podepsat také dopis vědřící podporu učiním. Setkali jsme se s premiérem Kabdelou a s dalšími ministry. A i nadále pokračuje budování eh, osad. A kromě toho jsou tu další oblasti, které již byly vy, vybrány pro Eh, budoucí osady. Takže je to plíživá a, anexe západního břehu. Účastnili jsme se také vojenského tribunálu, kde jsou i děti eh, souzeny a odsuzovány což je skutečně tragické. Naše delegace musí i nadále bojovat za lidská práva v tomto regionu. Byli jsme svědkem toho, kdy mnoho lidí z různých eh, organizací s nám sdělovali eh, identické poselství, a to poselství zoufalství. Hovořili o v podstatě absenci jakéhokoliv eh, úspěchu po jejich eh, snahách o mm, prosazení řešení založeného na dvou státech. A i premiér Abdala řekl, že palestinsk, palestinská eh, zpráva by mohla najít řešení, ale pouze pokud budou nalezeny záruky pro všechny palestince. Tohle byla významná část našeho zasedání v průběhu té návštěvy. V podstatě palestinský stát existuje, ale přitom eh, to není reálný stát. A to se nezmění. Bude docházet eh, i nadále k fragmentaci. hodně se dělá, eh, hodně pro, eh, dochází k eh, velkým snahám, pokud je o humanitární kroky. Ale obě strany se nesnaží stej, ve stejnou měrou. Musí existovat politická vůle za snahou o nalezení řešení založeno na dvou státech. Jinak, um, jinak prostě pokroku nedosáhneme. Takže musíme se snažit řešit každodenní problémy, ale nestratit ze zřetele ten konečný cíl nalezení Eh, řešení založeno na dvou státech. Zatím eh, ta eh, naděje na mírový proces komíra. Takže politické řešení na základě jednání musí být podpořeno s politickou vůlí, vírou v řešení založeném na dvou státech. K tomu musí být politická vůle. Za druhé, uznání palestinského státu Těžko problém vyřešíme, pokud se nezasadíme za dvoustátní řešení. Zúčastněné státy musí uznat, musí dát uznání palestinskému státu. Musí existovat vláda národní jednoty, volby, i to je zásadní. Objektivní eh, eh, a eh, regulární volby do všech orgánů. Samozřejmě, že musíme dbát na to, aby z palestinské strany existovala skutečná zpráva a respektování lidských práv. Za čtvrté musíme vytvořit podmínky dodržování lidských práv podle mezinárodního práva. Včetně obchodních vztahů. Dále pokud je o usnesení OSN, jasné vyjádření mezinárodního konsenzu ohledně e, osad. Evropská unie musí posílit své politiky. Nemusíme si uvědomit, že prostě část e, území je okupována, jsou to okupovaná území. A jakákoliv dohoda s Izraelem o půdě, která je podrobená sankcím, o tom je třeba rokovat s izraelskými orgány, protože tam jsou určité územní doložky, rada a členské státy musí zajistit plnou podporu usnesením Rady bezpečnosti OSN tedy rezolucím. A to zvláště pokud eh, jde o vyčlenování půdy určené pro budoucí stavbu eh, osad. A pokud existuje legislativa, musí být dodržena. Humanitární úsilí v terénu zatím není na odpovídající úrovni, samo o sobě nestačí. Jedině politické kroky mohou pomoci. Humanitární dimenze je samozřejmě důležitá, ale sama o sobě to nevyřeší. Musíme také předcházet další radikalizaci. Uvědomit si, že dochází k nárůstu populace, která tlačí na zejména vodní a územní zdroje. V době, kdy pásmo Gazy bylo odříznuto od světa. Toto všechno přispěje k procesu radikalizace a zase je to e, příčiny dalšího potenciálního násilí, což není v ničím zájmu ani Izraelců, ani Palestinců. Evropská unie spolu s členskými státy a institucemi musí e, se zasadit za to, aby bylo naleženo dvoustátní řešení. Děkuji. Děkuji za informaci um, delegace do Palestíny. Uh, nemám tady žádné žádosti do diskuse, takže mm, v tom případě to dáme do zápisu a děkujeme, že jste mezi nás přišel a tím se dostáváme k, ke konci bodu 13, bod číslo 14. Vžaduje trošičku přípravu. Máme tady už řečníky, takže si uděláme dvě minuty e, přestávku a pak budeme pokračovat s posledním bodem dnešního pořadu jednání. Now on stereo, so... Takže máme zase stereo. Vážení kolegové, budeme řešit bod 14, poslední bod dnešního programu. <laughs> Je to boj proti beztrestnosti se zvláštním důkazem na mezinárodní trestní soud a kampalské změny římského statutu. O tom rozhodli koordinátoři, o tomto zasedání rozhodli koordinátoři v říjnu loňského roku. E, Mezinárodní trestní soud byl ustaven na základě zakládací listiny z roku 2002, díky které získal strukturu, mandát a také řeší čtyři zločiny genocidu, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a, a trestní čin agrese. Trestný čin agrese nebyl však původně součástí římského statutu. Proto proběhla konference na téma změny římského statutu, a to v roce 2010 v Kampale, a iniciovala takzvanou změnu, tedy takzvanou kampalskou, kampalskou změnu, která umožňuje nadefinovat trestný čin agrese podle nařízení eh, příslušného nařízení eh, valného schromáždění OSN 3314. Jde o případ napadení jiného státu, blokování pobřežní linie, útoku po moři, vzduchu či vodě, a to tedy včetně vniknutí na území nebo útoku proti ozbrojeným selám, používání ozbrojených skupin a militantních jednotek v agresi proti jinému státu a konečně také nezákonné užívání anexovaného území jiného státu. Kampalská změna vstoupila v platnost rok poté, co byla ratifikována ale tedy eh, jurisdikce soudu se stahuje pouze na 30 zemí, které tuto změnu ratifikovaly. Na valném schromáždění OSN dvě třetiny přítomných 124 členských států přijali rozhodnutí, podle kterého mají možnost uplatnit jurisdikci v případě tohoto trestného činu. Máme tady dnes panel čtyřech hostů, kteří s námi budou debatovat o kampalských změnách římského statutu, které, by mě, které pokud budou přijaty, budou mít zásadní dopad na fungování Mezinárodního trestního soudu. Paní Frost je šéfkou sekretariátu pro tribunál Mezinárodního trestního soudu. Council Al-Qaeda Sanctions Committee Předtím tedy eh, pracovala ve výkonném výboru, který se zabýval sankcemi proti al kaidě a také řešila tedy problematiku eh, případů, které řešil Mezinárodní trestní soud v případě válečných soudů v bývalé Jugoslávii. Pak to máme pana Taxena, který je generálním sekretářem eh, iniciativy parlamentáři globálně. V posledních 13 letech propagoval jednotnost fungování Mezinárodního trestního soudu ve zhruba 100 zemích a díky němu a s pomocí koordinace e, s dalšími členy přispěl k procesu ratifikace, kdy tedy 70, přiměl vlastně 76 dalších států k tomu, aby ratifikovali a tím pádem se připojili k těm celkem 124. Vyučuje také na Hákské akademii mezinárodního práva a na právní fakultě Univerzity v Tarámo v Itálii. A konečně tu máme také pana Barejku, zástupce vedoucího mise Lichtensteinska při Evropské unii. Pan Baragas zastupoval Lichtensteinsko při celé řadě různých jednání v návaznosti na mezinárodní, no, tedy dodržování lidských práv, vyšetřování trest, mezinárodní trestné činnosti a tak dále. A také tedy zasedal v příslušném právním výboru v letech 2000, při Radě Evropy v roce 2007 až 2000, 2007 a aktivně se zapojil do přípravy návrhu kampalské změny. Má diplom z Kolumbijské univerzity a doktorát e, z Vídeňské univerzity. Každý e, řečník dostane 10 minut. Začínáme paní Frost. Very much. Děkuji velice. Je mi potěšením tady dnes odpoledne pohovořit na téma boj proti beztrestnosti se zvláštním důrazem na fungování Mezinárodního trestního soudu. Vím, že se chcete soustředit především na trestný čin agrese, ale to nechám na kolegích. Já spíš zasadím do kontextu do kontextu práci Mezinárodního trestního soudu a upozorním na problémy, se kterými se nyní trestní soud potýká. Je asi důležité, jak už předseda řekl, upozornit, jaký je, jaké je jádro mandátu tohoto trestního soudu. Je to vyšetřování a stíhání válečných zločinů, genocidy a zločinů proti lidskosti, přičemž trestný čin agresy, jak byl tedy popsán, sice existuje, ale zatím tedy není možné jej procedurálně stíhat. Mezinárodní trestní soud už má i tak plné ruce práce, pokud jde o stíhání již zmíněných trestních činů generální prokurátor, který je součástí Mezinárodního trestního soudu, nyní vede deset vyšetřování v celé řadě zemí, Ugandě, Demokratické republice Kongo, Darfuru, Sudánu, centrální, Středoafrické republice, Keni, Libii, pobřeží slanoviny Mali a Gruzii. Takže jestli jste počítali dobře, tak je to devět, ale pak eh, tady v případě Africké republiky jde o dvě vyšetřování, která běží zároveň. A ve světle připomínek, které padnou později během diskuze o situaci v Africe, je asi dobré říci, že z těch deseti eh, otevřených případů, které řeší prokurátor, pět případů předali mezinárodnímu prokurátorovi země, o které jde. Ve dvou případech eh, Rada bezpečnosti upozornila na problém trestní soud, takže tři případy si vybral prokurát, vybrala prokurátorka sama. Pobřeží slonoviny, Gruzii a Keniu. Prokurátor také řeší deset předběžných vyšetřování v celé řadě různých regionů Afghánistán, Burundi, Kolumbie, Gabon, Guinea, Irák, a to souvisí s přítomností britských jednotek Nigérie, Palestina, registrovaná vozidla Komorských ostrovů Řecka a Kambodže a také Ukrajina. To jsou, teda, to jsou tedy ta předběžná vyšetřování, která běží v souladu s římským statutem. V prostorách tribunálu v Hágu, kde sídlí trestní soud, se vedou slyšení. Loni to bylo obzvlášť nabité a byly vydán, vyneseny tři finální rozsudky. Jeden z nich je nyní finální, a tedy vyústilo to v sedm konkrétních e, trestů a to vlastně otvírá takové nové e, polečenost, to je tedy nového. Poprvé se tedy obviněný přiznal ke své vině a také došlo, poprvé padlo a bylo stíháno obvinění zničení kulturního dědictví. Rozsudky se týkaly sexuálního násilí, jakožto zločinu proti lidskosti byl odsouzen velitel zodpovědný za páchání této trestné činnosti a také byl odsouzen za ovlivňování svědků v soudu, který, v soudním procesu, který byl uzavřen loni. Letos běží tři otevřené případy, eh, týkají se Ugandy, pobřeží Slonoviny, Uganda tedy DRC a konečně také eh, problematiky Ugandy a militantních jednotek tam. Co je asi jedinečné na římském statutu, je, že eh, oběti mají možnost podílet se na soudním řízení a mají také nárok na očkodnění. A to, tato možnost je zvážena již před zahájením soudního řízení. Je také možné se odvolat. Máme eh, tedy dvě možnosti eh, dovolání se a je také možné ještě řešit problematiku kompenzací po té, co byl vynesen rozsudek. Takže, jak vidíte, soud má plné ruce práce a já tady chci jenom nabídnout takové eh, podněty k úvaze. Později budu připravena o tom debatovat do větší hloubky. S jakými problémy se trestní tribunál nyní potýká? Některé problémy jsou interní povahy a, a tedy v, pod kontrolou tribunálu, jiné však externí a mimo. Jeden z problémů, na který se často upozorňuje v souvislosti s prosazováním mezinárodního trestního práva, zvláště s ohledem na práci soudu a tribunálu, je délka času, které, které příslušného soudního řízení a spolu s tím se nabízí otázka, do jaké míry je toto řízení skutečně efektivní. Trestní tribunál byl často předmětem, předmětem kritiky z tohoto pohledu. Trestní tribunál tuto kritiku zohlednil, vzal si ji k srdci. Současný předseda vyhlásil v rámci svého programu, že se bude snažit zlepšovat efektivitu soudu. Soudci také zavedli celou řadu opatření, nejprve se tedy sedli a dohodli se na tom, jak zlepšit efektivitu. A my už vidíme určitá zlepšení, pokud jde o délku trvání soudního řízení. Je to samozřejmě kontinuální proces, který je však naprosto zásadní pro efektivnění fungování trestního tribunálu kritika a problémy, které, o kterých se často hovoří v souvislosti s trestním tribunálem, často plynou, jsou působeny vnějšími faktory. Například vztah mezi trestním tribunálem a Afrikou. Tady, tady panuje velké napětí. Trestní tribunál je často kritizován za to, že se soustředuje především na Afriku. A to až příliš. A také těch nejnovějších případech tři africké eh, státy zrušily svou ratifikaci římského statutu. Nicméně, tuto kritiku je třeba vždy nazírat v kontextu situace v Africe, protože Africe byla, Afrika byla jedním z regionů, eh, v němž byla situace taková, že to vlastně významně přispělo k založení Mezinárodního trestního tribunálu. Navíc tedy ty africké země představují největší regionální skupinu a situace v Africe tedy je působena celou řadou faktorů, a nakonec tedy africké země sami předali některé případy trestnímu tribunálu. Nicméně přesto panuje přesvědčení, že soud tribunál se především soustředuje na Afriku, ale tady se také snaží pomáhat, pomoci obětím násilí a represálí. Pak je tu další faktor, o kterém budu hovořit, který se týká toho, proč Eh, řeší eh, tribunál tolik případů z jednoho regionu, ale je důležité pochopit, eh, že tedy se k tomu váže konkrétní situace v Afrika a v trestní tribunál velmi aktivně se angažuje v komunikaci s Evropou. Nyní tedy ovšem Jižní Afrika tedy skutečně zrušila svou ratifikaci a, tam to, a schválil to tedy Eh, soud a Gambia, Gambie poté, co tam došlo ke změně vlády, se zachovala stejně. A Burundi tedy a, eh, také zrušilo svou ratifikaci. Eh, toto odstoupení vstoupí v platnost o rok později. Zatím však tedy nevidíme, že by to rozpoutalo další trend. Jsou to jediné tři země, které tak učinily. Pak je tu další velká výzva pro Mezinárodní trestní tribunál je to tedy předmětem kritiky nejenom ze strany Afriky, ale i dalších států. Proč? Totiž ta kritika zní, proč se tribunál soustředuje pouze na určité regiony a státy, vzhledem k tomu, že k porušování lidských práv a násilí dochází eh, v celé řadě dalších zemí, například v Sýrii. Samozřejmě ten důvod je mimo kontrolu trestního tribunálu, totiž je to tribunál, který mm, funguje na bázi ratifikace dohody a to znamená, že jeho jurisdikce je omezena právě jen na země, které ratifikovaly zakládající listinu. A my tedy musíme respektovat buď teritorium, či tedy zapojení státních příslušníků ratifikujících zemí do páchání trestné činnosti. To znamená, že trestní jurisdikce trestního tribunálu není univerzální a nemáme možnost řešit některé oblasti, což je obzvlášť nepříjemné, když vidíme vývoj v některých oblastech, které jsou mimo jurisdikci tribunálu. Jediné řešení je, že tedy více států ratifikuje římský statut, protože to posílí efektivitu a kredibilitu fungování tribunálu a také to posílí tedy vlastně i vážnost římského statutu jako takového základu pro meziná, fungování mezinárodního práva, zachování míru a solidaritu s obětmi. My se tedy snažíme šířit princip univerzality, ale ve spolupráci s našimi partnery. A chci také ještě říci, že spolupracujeme s Evropskou uní, což je náš hlavní partner v celé řadě oblastí a jsme velice vděční za podporu, kterou Evropská unie dává pro fungování trestního tribunálu a také prostřednictvím konzistentní a důrazné politické podpory všech aktérů, včetně parlamentu, který přijal celou řadu usnesení na podporu práce tribunálu. Tento vztah je naprosto zásadní pro fungování tribunálu a my si jej velmi vážíme. Existuje celá řada dalších problémů, o kterých bych ještě mohla hovořit, ale tady tady skončím a předám slovo kolegům, kteří budou připraveni odpovědět na vaše otázky, případně připomínky. Děkuji. Thank you so much. Děkuji. Dáme slovo dalšímu řečníku, pan Katen. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice vděčný, že tady mohu být Především eh, v budově věnované Altieru Gas, eh, který je, byl významným Italem. Evropský parlament je mm, v čele boje za mezinárodní trestní spravedlnost. Evropský parlament na začátku 90. let Eh, eh, žádal o eh, vytvoření soudu v době, kdy se mezinárodní společenství uvažovalo o tribunálu pro Jugoslávie, zvažovalo ehm, tribunál pro genocidu. Více než 24 tisíc afrických obětí žádalo o účast v řízení před ICC. 10 tisíc dostalo status locustandy jako účastníci řízení. 6 tisíc gruzinských obětí také požádalo o e, mm, předběžné, v předběžném řízení. To znamená, myslím, že 10 tisíc jednotlivců eh, chtělo vyjádřit své názory a problémy. To je důležitý úspěch pro soud. Přičemž opozice ehm, ehm, proti tomuto soudu je většinou ze strany nejvyššího vedení jednotlivců, kteří si myslí, že jsou nad, stojí nad zákonem, že e, tedy nejsou spokojeni s tím, že v Hágu je soud, který, pokud jejich stát selže v, provádět řádné stíhání, tak s, Mm, vlastně tato beztretnost je využita mnohými eh, propáchání masových zločinů. ICC, velice významná instituce a tím, že dělá svoji práci, tak přirozeně vytváří opozici. My nevidíme žádné krize v souvislosti s ICC v Africe, protože prostě eh, provádí svůj mandát, což je Mm, reakce některých jednotlivců, včetně hlav státu a vlád, kteří chtějí fungovat jako mm, obvykle, ale nyní nad nimi stojí zatykač pro genocidu a zločiny proti eh, lidskosti, což omezuje jejich schopnost eh, eh, spolupracovat s jinými. Obrovské zločiny se páchají v konkrétních oblastech světa, které jsou mimo jurisdikci ICC, například Sýrie. To je jedna z nej, eh, jeden z nejkrvavějších konfliktů na světě. Naše organizace, poslanci za globální akci, eh, další nevládní organizace eh, patří k ICC, Amnesty International Human Rights Watch. My jsme proti beztrestnosti která brání výkon jurisdikce ICC. My jsme to konkrétně viděli, když se v Radě bezpečnosti um, tvořilo veto před eh, tím, eh, kdy Mesu spadnul do rukou ISIS a Ruská federace a Čínská lidová republika vetovala návrh Francie, podpořený ostatními členy Rady bezpečnosti, aby ta situace Sýria spadala pod eh, jurisdikci ICC. To bylo to prostě zopakování dohody, která již existovala, která Eh, což eh, mm, mělo za cíl vytvoření zóny beztrestnosti v Sýrii. A také jsou závažné situace, kde se páchají masové trestné činy, například Jemen, o tom se v médiích tak nemluví, kde máme důkazy o eh, dohodách, jak zastřít trestnou činnost, která je tam páchána. Takže je tam problém bezpresnosti ve světě. Ve většině případů to je ovšem mimo jurisdikci ICC a mm, zásluhou ICC je, že má určitý vliv. Jeden ze um, nej, uh, svědectví v uh, Demokratické republice Kongo, kdy opozice označila jeden den Eh, v září, eh, kdy Kinshas označili jako La Ville Mort, mrtvé město, mm, kde došlo k incidentu mezi opozičními aktivisty a vládou. A ten den eh, kancelář soudu žádala neformální setkání se členy parlamentu, čímž všechny politici ze všech stran byli Eh, generální prokurátor eh, eh, byl ve městě a díky tomu nedošlo k žádným obětem. A to bylo, my věříme, že to je proto, že ICC tam bylo přítomné. Nemůžete počítat takovéto věci, které se nestanou. To je nemožné, ale v reálu my víme, že mnoho rozhodovat činitelů vědí, co se může stát, takže ne, ne, nevytvoří situaci, která by vedla k masovým eh, trestným eh, masovým zločinům. To není všelek samozřejmě na řešení všech problémů světa, eh, problémů demokratickou transformací a podobně, ale je lepší tam mít ICC, než ne, než ho nemít. A tím se dostávám ke čtvrtému nejdůležitějšímu bodu a to je eh, mm, zločin agrese. To páchají lídři, kteří vedou státní aparát, nestátní aktéry, kteří mají schopnost provádět velké vojenské útoky, zamířené především proti civilistům. V roce jsme e, soudili čtyři členské, včetně um, vážných zločinů, zločinů proti lidskosti, zločinů proti míru. Zločin proti míru byl eh, um, nebyl využován, nebyl v 90. letech eh, řešen, protože to bylo vnímáno jako výsledek eh, vnitřního konfliktu. Nicméně v roce 1998, kdy byl přijat římský statut, a já se živě pamatuju na eh, eh, výpověď, který nám připomněl, že se nám podařilo zločin agrese dát do článku 5 římského statutu, s tím, že se musí vrátit tam, kde byl v roce 45, 1945. A teď máme 2017, máme 35 ratifikací Argentína, možná tedy 34, Portugalsko Argentína. To je před námi. A to je mm, tyto strany mají rozhodnout hlasováním ano nebo ne, zda Eh, jurisdikce soudu bude aktivována v zločin agrese. V roce 2014 iniciativa z poslankyně Barbary Lockpeer eh, byla jednomyslně přijata rezoluce Evropského, tajemnice, jednomyslně rezoluce EP, jeden hlas byl proti jenom a tato rezoluce požadovala podporu kampalské změny a aktivace jurisdikce soudu. Takže toto je pozitivní stránka. Ale je tady, jsou tady určité omezení. Hmm. Akty agrese, tak jak jsou v rezoluce 3314 neho eh, schromáždění OSN v roce 74, jsou omezeny protože odstavec 1 nám říká, že zločin agrese nastane pouze pokud vojenský nebo mm, politický mm, lídr státu plánuje a pro vede použití síly proti jinému státu, která co do charakteru a závažnosti je e, zjevným porušením charty OSN. Takže, toto, takže tam je závažnost a zjevný a e, e, to vlastně omezuje zločin agrese a šedé zóny zmatku, možná legálního použití síly, které nejsou dostatečně závažné, jako za vál, druhé světové války nebo v jiných agresivních válkách, aby ten kompromis mohl být akceptován všemi. A on byl, protože byl přijat konsensuálně. Jsou stále diskuse o interpreci vstupu v platnost versus aktivice. To jsou aktivizace, to jsou technikálie. My jako poslanci za globální akci podporujeme to, aby e, byla zase jednotnost e, trestních činů jako v roce 1945. Evropská unie a tím končím, stále může něčeho dosáhnout. Je to jediná nadnárodní transnacionální organizace s akčním plánem, společnou pozicí, znamená aktivní na místě, eh, politická eh, možnosti jako článek 11.7 dohody z Kotonu a podobně. Chci zmínit ale jenom jednu věc. EU by měla být silnější, nebo byla, ale měla by být ještě silnější, jak partneři jako partner Ukrajiny, aby konečně bylo respektováno, co bylo ratifikáno parlamentem, co se týče asociační dohody mezi EU a Ukrajinou. To je stát, kde část území byla nezákonně zabráno jiným státem. Zločin agrese samozřejmě neplatí, nebude platit retrospektivně, vstoupí to platnost až v roce 2017, možná to nebude platit pro jednotlivce, ale jak jsme minimálně třikrát mluvili, projednávali s našimi členy v ukrajinské radě, ehm, mm, zločin v rámci nezákonného použití síly může být přitěžující okolnost. My chceme Ukrajinu, aby byla součástí nejenom eh, jako jeden z účastníků, ale také, eh, aby se hrála pozitivní roli v, v, v oblasti boje eh, proti eh, zločinům agrese. Takže vyzývám EU, aby mm, mm, se jasně vyjádřila vůči svým ukrajinským partnerům, takže možná s malou pomocí, přátel, možná bychom, bychom je mohli eh, přivítat do klubu římského statutu. Eh, tím přecházíme k třetímu řečníkovi, pan Bariga. Děkuji vám, pane předsedo. Velmi velkou stí, že tu můžeme být Zároveň je samozřejmě trošku eh, výzva sledovat tyto, eh, pře, následovat po těchto předřečnicích, kteří to schrnuli, myslím, již dosti precizně. Ale já můžu pouze doplnit pár věcí k zločinu agrese a vyjádřit něco k mm, významu právního i politického nadcházející eh, aplikace a jurisdikce ICC nad tímto, eh, touto eh, skutkovou podstatou agrese. Na norimberském eh, proces, při norimberském procesu a také v Tokiu, kde byli souzeni nacističtí a japonští předáci za to, čemu se tehdy říkalo zločiny proti míru a zločin agrese, zločin proti míru, myslím, mohou být použity dost synonymním způsobem. Tehdy byly tyto osoby um, odsouzeny za plánování přípravy a vedení války agrese. Ale nebylo specifikováno, co agrese znamená. A trvalo eh, OSN několik desetiletí, než navrhla definici toho, co znamená agrese. Musíme rozlišit mezi tím, co je v zakází eh, listině OSN, zákaz, eh, mm, který se týká řádného použití eh, zbraní a agrese, je ještě něco ještě horšího. A proto v roce 1974 se valné schromaždění dohodlo na této definici, který vychází z článku 2.4 evropské, eh, té, té, tedy té zakládající listiny. A to navazuje na to, co řekl pan předseda na začátku. On uvedl ty různé akty jako invaze, bombardování a tak dále. Aby to byla agrese, tak to musí být v rozporu s eh, chartou OSN. Čili buď to není v sebeobraně, nebo jinak to není eh, schváleno či povoleno radou OSN. Čili v roce 74 jsme vytvořili takovou definici toho, co to znamená. Ale to ještě není definice toho, co je ten zločin pro jedince, který může být postaven před soud. K tomu bylo nutné přihlednout přijet ještě na římskou konferenci v roce 88, kdy se delegacím podařilo do římského statutu dát takovou vsuvku, Článek 12 římského statutu říká, že strany státní přijímají e, judikaturu soudu e, vůči aktu agrese, když tehdy to ještě nebylo definováno úplně jasně v tom římském statutu, ale byla to, byla to k tomu taková poznámka. A vznikl z toho, e, nebo byl založen vyjednávací proces, který by pak vedl k té definici a který by to vyjasnil. Tento proces eh, se odehrál mezi lety 2003 a 2010 a předsedal mu lichtenštejnský vyslanec při OSM v New Yorku. Proto jsem eh, tu dnes já a můžu vám případně v otázkách a odpovědích říci ještě více o tom, co se stalo v těchto jednáních. Ale teď to jen schrnu. Za těch 7 až 8 let jsme dosáhli eh, dohody na těch dvou částech, to byly ty dohody z Kampaly, jinak definice, to už eh, jsme probrali. Dále, nejvážnější formy použití síly, tak jak jsou zakázány chartou. No a dohodu, k dohodě v té definici jsme eh, dospěli v roce 2009, ještě do, nějaký čas před Kampalou. Takže z toho vidíte, že to není nějak zvlášť kontroverzní. A měl bych ještě dodat, že tehdy to vydali, přijali nejenom strany ICC, ale e, byla to zvláštní pracovní skupina otevřená všem e, e, členským státům OSN, ať už byli členy ICC nebo ne, tak mohli přispívat k této definici. Druhá část toho balíku, to byly určité otázky pra, eh, pravomoci eh, a ty podmínky eh, jurisdikce, tam jsou v podstatě dva soubory problémů. První se týká toho, jaká by měla být role Rady bezpečnosti OSN – ve vztahu k mm, řešení mm, zločinu, tedy souzení zločinu agrese ze strany mm, Mezinárodního trestního tribunálu. A bylo rozhodnuto, že nebude muset Mezinárodní e, trestní soud záviset na předchozím e, schválení Radou bezpečnosti. Podařilo se nám tudíž zajistit nezávislost ICC vůči eh, Radě bezpečnosti ve vztahu k eh, zločinu agrese. Druhá část eh, toho balíčku byla otázka státního souhlasu. Do jaké míry tomu má být omezeno pouze na případy, které zahrnují státy, které se na tom dohodly. To je něco, co je obzvlášť zajímavé na statutu ICC, kdy u těch dalších hlavních zločinů není vždy potřeba takový souhlas všech zúčastněných států. Pokud eh, příslušník nestátní strany, strany eh, se dopustí zločinu na, úz, na území nějaké strany, no tak je tu prostě jurisdikce, i když je tu tedy uh, eh, svr, pravomoc soudit i v případě nesouhlasu ale protože tady byly delegace roz, rozděleny ohledně toho, jestli to, toto by měl zpravovat stejný systém, některé chtěli přesně stejný systém, což by bylo dobré pro potenciální oběti agrese, nebo tím to skýtá ochranu. Čili kdyby takový stát ratifikoval pozměňovací návrhy, tak i kdyby nějaká nestátní strana se dosta, dosta, dopustila agrese, tak by podléhala Ehm, eh, pravo, pravomoci eh, soudu je soudit. Ale pak někteří si mysleli, že by to bylo příliš a trvali něco, kde by byl potřeba takový souhlas těch zúčastněných států. A nakonec jsme museli přistoupit ke kompromisu, který jsme našli, který poměrně dost omezuje ehm, rozsah eh, svrchovanosti soudu. A je to tedy tak, že na jedné straně jsou vyloučeny akty agrese spách, spáchané státy, které nejsou součástí římského statutu, nejsou stranami římského statutu. Um, a to se týká agresorů i obětí. A ty, které do, spadají do římského statutu, tak mají eh, možnost určitého optautu. To znamená, můžou eh, prohlášením z toho Eh, prohlášení vůči eh, eh, tomu, tomuto systému se z toho mohou vymanit. A to ukazuje, jak těžký byl ten kompromis. Nebyla to úplná připravenost k tomu, aby to začalo hned. Chtěli ještě určitý státy určitý prostor, proto by bylo možné tento balíček zpracovat, zvážit a řekli, máme dvě podmínky. Přáli bychom si alespoň 30 ratifikací, aby byla jasná politická podpora pozměňovacích návrhů a chceme také rozhodnutí státu o tom, že to bude rozhodnuto a že budou aktivovány všechny tyto návrhy. A k tomu může dojít nejpozději, 2000, tedy nejdříve 2000, eh, nejdřív 2017 a to je dnes, takže snad k tomu dospějeme v prosinci letoš, letošního roku. Z hlediska ratifikacích Máme 34 ratifikací do dnešního dne a já chci zopakovat eh, Davidovu chválu Evropskému parlamentu a Unii 18 členských států eh, schválili eh, a snad se ratifikace připojí se snad i další. U některých eh, technických bodů ještě jsou určité nesouhlasy, nesouhlas určitě ohledně eh, té, toho procesu opt-outu, k tomu se můžu vyjádřit v průběhu otázek odpovědí. A teď ještě k významu eh, kampaly. Za prvé, pozměňovací návrhy z kampaly uzavírají tu mezeru v mezinárodním um, trestním právu. To, tohle nebylo dořešené už od norimberského a tokijského procesu. A to je zásadní, protože co to znamená umožnit eh, ICC, aby soudil tento trestný čin agrese? To znamená, že může prosadit v podstatě nejvýznamnější ustanovení charty OSN. A to je zákaz nelegálního užití zbraní v těch nejvážnějších formách. bude mnoho takových případů? Asi ne. Právě protože je ta jurisdikce tak omezená. Ale je tu jedna, jedna jednoznačná výhoda. Um, hovořilo se tady o tom velice zaneprázdněném soudu. Vy si myslíte teď, že na první pohled to vypadá tak, že budeme ještě zaneprázdněnější. Jenže často dojde k tomu, že se nepáchá pouze jeden zločin, ale více různých zločinů. A tento zločin agrese je snadné um, odsoudit, protože ho, um, za něj zodpovídá ten eh, vůdce, ten předák z eh, té země. A to, že ten vedoucí představitel eh, vlastně si dokonce přeje, aby jeho vojáci se dopustili válečných zločinů. A v tomto je to jednodušší o tom eh, rozhodnout. A pak je tu další ještě eh, otázka na domácí úrovni, před kampalou a i poté. Členské státy postihují eh, zločin agrese i v, u dom soudů. To nelze, to je něco, co je nedocenitelné, protože není efektivnější odrazující prostředek, než mít národní eh, soudní systémy, které mohou zasáhnout a v případech, kdy jejich vlastní vláda se chce dopustit agrese. Takže to je z mé stran, strany zatím vše jsem eh, a těším se na vaše otázky. Děkuji za tyto tři velice zajímavé prezentace a nyní začne diskuze. První se hlásila o slovo paní Vokila za zelené. Děkuji, pane předsedo. A ještě než položím otázku, dovolte mi říct, eh, že tady máme zhruba půlhodinový předstih. A můžete si být jistí, naši, naši hosté, že připravíme stanovisko za náš Eh, výbor, které bude eh, řešit eh, závažné trestné činy, včetně tedy válečných zločinů, genocidy zločinů proti lidskosti a podobně. A Nás tedy toto téma velmi zajímá, ale není tu dost kolegů, protože simultánně zasedají tři další výbory. A navíc máme předstih, takže myslím, že kolega, kterého to zajímalo nejvíc, eh, dorazí teprve za 10 minut a ten bude mít nejvíc otázek k této věci. Na druhé straně díky tomu máme víc času na debatu. Já se chci zeptat paní Prost a také vám všem chci poděkovat za velice zajímavá vystoupení. Problémy, na které jste upozornila, problémy, se kterými se potýká trestní tribunál, se týkají i toho, jak eh, tedy přiblížit eh, jednání, která běží na půdě tribunálu v Hágu, lidem na místě, v regionech, na venkově, kde velké procento eh, populace prostě nerozumí a nemá přístup k zahraničním zprávám v angličtině. Tito lidé tedy neví, co vlastně trestní tribunál řeší, ačkoliv tolik trpěli pod vládou nějakého místního šéfa militantních skupin. Tito lidé by také měli vědět, že se za ně někdo zasazuje a tento velitel bude potrestán. Za druhé, Některé, řekla jste, že některé africké země obvinují Mezinárodní trestní tribunál z podjatosti. A také jste řekla, eh, eh, že tedy eh, v některých zemích již vlastně doš, došlo k posunu tohoto vnímání a spolehají se na trestní tribunál. Ale pokud vím, před pár lety se trestní tribunál opravdu snažil otevřít eh, kancelář na platformě Africké unie, tak aby tedy přímo na místě mohl vysvětlit africkým státům, jaké důsledky bude mít, jestliže ratifikují eh, zakládací listinu. A mě by zajímalo, jestli něco podobného neplánujete zopakovat. A konečně oběti válečných zločinů. Mohla, mohla byste nám říci aktuální situace o tom, jak to vypadá se svěřeneckým fondem pro oběti? A konečně tedy v parlamentu sledujeme pozorně celou řadu případů porušování lidských práv a nedávno jsme přijali usnesení o porušování lidských práv na Filipínách a nyní čtu v tisku to, že někteří právníci se pokusili obrátit na Mezinárodní soudní tribunál a argumentovat tím, že skutečnost, že filipínský prezident je přímo zapojen do porušování základních lidských práv, eh, by vlastně měl řešit Mezinárodní trestní tribunál. A konečně tedy zástupci Lichtensteinska chci říci, že jsem se podívala na usnesení parlamentu z roku 2014 a tam jsme gratulovali Lichtensteinsku, že postupuje přesně tedy podle žádoucích postupů toho, jak implementovat judikáty trestního tribunálu. V Evropě máme sedm zemí, které zatím neratifikovaly, pět z nich na tom pracují, dvě to nechali být. Možná byste nám eh, mohli říci, eh, jak je přesvědčit, aby také ratifikovali. A konečně, pokud jsem vás pochopila správně, nyní tedy více než 30 států ratifikovalo a od ledna 2017 tedy bude možné eh, tímto položit základy eh, trestního stíhání také pro trestný čin agrese. Dá se tedy čekat nějaký vývoj, nějaký konkrétní případ do konce letošního roku? Je to důležité také proto, že my jako parlament připravujeme usnesení pro, eh, za, pro valné schromáždění OSN a tato informace by pro nás byla velmi užitečná, mohli bychom ji vložit do tohoto návrhu usnesení. A ještě otázka na pana Katin. Iniciativa parlamentáře globálně je usídlena v New Yorku, takže asi sledujete i vývoj na půdě Rady bezpečnosti. A co, si řík, co říkáte tomu, že už neexistuje blokační většina díky které by také eh, trestný čin agrese mohl být vlastně předán k řešení Mezinárodního trestního tribunálu. A jak tedy nyní probíhá ten proces, kdy jsou do předávány případy Mezinárodnímu trestnímu tribunálu? protože já jsem to pochopila teď, že teď sice padne námět, ale eh, případný eh, tedy stát, o který jde, eh, vlastně nepodpoří další postup. Čili co v takovém případě trestní tribunál může dělat? Já děkuji tedy, že jsem měla možnost položit tolik otázek. Vím, že dorazila také zástupkyně vnější služby, ovšem to dorazila v půlce vašich prezentací, takže eh, asi také ještě vystoupí, ale eh, tedy ještě zpátky k tomu usnesení z roku 2014. Parlament eh, tady apeluje na to, aby se Evropská unie sjednotila ve svém přístupu k tomu, jak je definován trestný čin agrese. Můžete nám eh, říct, jak se tato debata vyvinula, jaká naděje je, že bychom měli společné stanovisko? Děkuji. Ano, samozřejmě. Můžeme dát slovo vnější službě? Pokud má nějaké připomínky, otázky, máte tedy slovo? <laughs> Uh, Já jsem jmenuji Martin, jsem eh, z eh, externí služby a jsem ráda, že tady mohu být mezi vámi a chtěla bych přivítat všechny eh, řečníky. Či ehm, kolegové se nám snažili říct, že jsme začali dřív, my jsme tady ale nebyli, že ještě jednou za EAS i s tím, že se možná budu opakovat, chci říci, že Evropská unie považuje římský status za velký úspěch eh, mezinárodní trestní justice a eh, ICC zastává univerzální hodnoty, které všichni podporujeme. Takže mezinárodnost, oběti mezinárodních eh, trestných činů si zaslouží spravedlnost. My jsme opakovali tuto angažovanost Evropské unie vůči eh, ICC i nadále. Eh, pokračující podpora je tedy naší linie. My hájíme právní stát a ICC. Podporujeme ICC a také naší mise eh, spolupracovat se všemi vládami a národy a podpoře ICC jako klíčové instituce boji proti beztrestnosti. V roce 2000, rok 2016 byl obtížný, co se Eh, týče určitých eh, událostí, eh, odstoupení, mm, ty dvě z těch zemí vlastně stáhly své stažení, takže zůstalo jenom Burundi. Teď je to tedy jiná ta situace. V roce 2017 by měl být jiný a doufujeme, že více zemí se připojí k ICC a to bude cesta k cíli univerzálnosti. My jsme minulý rok eh, odslavili výroční eh, kulatý stůl mezi EAS a soudem. Mm, byl již zmíněn no, zaměření na, eh, nebo důraz na Afriku. Mm, byla tady řada otázek, myslím, že panelisté budou mít odpovědi. V roce 2016 bylo otevřeno vyšetřování v případě Gruzie. Soud ukázal, že eh, působnost soudu může být globální a je to tedy, um, to tedy otázka jurisdikce soudu. Pak víme, že proběhla celá řada předběžných přeskoumání situace jenom v Evropě, ale i v Středním východě Asii, v Jižní Americe. Pak byly otázka eh, týkající se Filipín, to bylo velmi zajímavé. Hmm, co se týče zločinu agrese, tak 18 členských zemí eh, ratifikovala Kampel, takže tam není eh, celoevropská pozice. Je to suverénní rozhodnutí každého členského státu, připojit se nebo ne. Projednává se to v rámci jedné z pracovních skupin rady mm, ve konkrétní pracovní skupině pro právní záležitosti ICC a pravidelně se to projednává, takže samozřejmě tam je koordinace, no, jsou tam iniciativy členských zemí, které to ratifikovaly, které mají zájem Několik bodů um, dalších argumentů. Eh, jedna konkrétní věc v kontextu Jižní Afriky, která se stáhla, odstoupila od římského statusu, ale pak se vrátila. Eh, respektování římského statutu nebrání udržitelnému míru, nebrání v sehrání konstruktivní roli v mírových procesech, to je důležité. Jinak to může vést k velkému, vlastně odradit eh, celou řadu zemí, mm, jako například Kolumbie, kde také byl eh, zájem bezpresnost nemusí být jak se součástí té rovnice, co se týče těchto procesů. Takže tím skončím. Děkuji za slovo a těším se na intervence další řečníků. Děkuji. Já bych položil jednu otázku Eh, vím, že kolegové dorazí. Mm, několik věcí z vaší prezentace, možná to můžete vyjasnit. Já jsem v minulosti studoval právo i mezinárodní právo a vidím červené linie Norimberského tribunálu a také to, co, co se snažíme dnes že mě zaujalo vaše prohlášení, že to snazší to stíhat, když se vrátíme k norimberským soudům, tak já myslím, že to byl úspěch, ale e, prokázání agresivního vedení války, e, mm, to se ukázalo být poměrně náročné pro e, státní zástupce Norimberku. Možná byste mohli vysvětlit trošku více, proč kde vidíte, mm, to je podobné a kde je to jiné, mm, jiným výzvám eh, Norimberku. Především co se týče eh, toho, kdy je válka oprávněná, kdy není. Možná jsem především v souvislosti s Radou bezpečnosti. Možná jsem, to moje nevědomost, ale zajímalo by mě více podrobností. Dále jeden z vás zmínil Ukrajinu. Můžete být trošičku konkrétnější, jak by Evropská unie mohla umožnit přijetí unie, eh, přijetí Ukrajiny a jaké kroky chcete, aby Evropský parlament udělal? Poslední věc je jurisdikce Hodně těchto eh, věcí bude eh, vypadat jinak i v mezinárodním právu, něco bude spadat do Evropskou unii, eh, příslušnou úmluvu, chartu základních práv EU. Jak řešíte, předpokládám, že mm, další mm, národní rámec by mohl platit v jiných regionech světa, možná členské státy unie nebudou mm, mezi těmito státy, ale jiné. Ano, můžete mi říci, jak řešíte otázku jurisdikce. Kdo bude mít jurisdikci? E, jsme toho byli svědkem boje mm, mezi soudem v Lucembursku a e, ve Štrasburku ohledně toho, kdo je nejvyšší soud e, pro lidská práva v Evropě. Jak to tedy vidíte z vašeho hlediska, protože se zdá, že teď máme takový trojuhelník eh, v Evropě. Všichni by měli, mohli mít zájem o určitý příklad, případ. Vidím, že kolega tady není, takže možná mm, mm, bych chtěl odpovědět na vodní otázky a pak bych vám Mm, mohl dát slovo druhé kolo. Paní Prost, máte slovo. Děkuji vám. To jsou zajímavé eh, podněty. První věc, eh, kterou říkáte, to je zásadní pro, eh, pro náš tribunál. My jsme se poučili z, z tribunálu pro bývalou Jugoslávii a Rwandu, které předcházely vzniku ICC. Eh, když tedy je těžké, eh, je důležité mít, eh, dosáhnout na ty jednotlivé komunity, kterých se to týká, takže my máme takové iniciativy a, a snažíme se přemostit tu, tuto mezeru. Činíme tak mnoha různými způsoby, máme eh, kanceláře, ne ve všech, ale eh, v mnoha zemích, kde probíhá eh, vyšetřování a pokračuje to i v průběhu samotného soudního řízení. Kromě toho organizujeme mise, včetně ehm, tedy eh, těch zásadních eh, pracovníků eh, soudu a státního zásupce a tak dále. Tak to bylo v případě například Ugandy, kdy se toho zúčastnil i vedoucí soudní kanceláře. A to tež se týká zástupců obětí, kteří se účastní samotného procesu. My se snažíme tudíž um, registrovat ty oběti, které se chtějí účastnit. Pochopitelně jsou tu jistá eh, omezení v podobě omezených zdrojů, kdy se mají například přeložit řízení do místních jazyků, ale děláme, co je v našich eh, silách, aby eh, i tento důležitý eh, prvek dostal pozornost, kterou si zaslouží. Takže doufám, že tím jsem eh, aspoň částečně odpověděla. Jinak, jak jsem zmínila, kritika související s tím africkým zaměřením eh, tohoto soudu a řada faktorů, které jsem již identifikovala, které vedly k té současné situaci. Pokud jde o řešení té situace, tak my maximálně zúrazňujeme dialog s africkými státy. Z Afriky jsou slyšet různé hlasy, občanská společnost a různé státy, které mají různé názory. My jsme otevřeni všem možným formám dialogu a děláme to na mnoha úrovních um, s lidmi, kteří cestují do Afriky, účastníce různých seminářů, prezentací, um, a předseda sou, soudu byl nedávno v Ugandě s Trustovým fondem, setkávali se s různými společenstvími a bavili se o situaci, která v zemi existuje. Takže je tu hodně eh, z tohoto outreache, která se snaží eh, eh, řešit tyto konkrétní otázky. A otázka té kanceláře je samozřejmě zásadní. Máme styč, styčného, eh, styčné pracovníky v New Yorku, v Americe. Snažíme se mít lepší vztahy s Africkou unii, ale eh, zatím ještě jsme nedospěli k eh, dohodě, pokud jde o ustavení takového zastoupení či kanceláře, ale snažíme se Eh, to zdůrazňovat při každé možné příležitosti. Kromě toho jsou to také semináře financované Evropskou unii, za to jsme vděční, snažíme se podporovat více takového dialogu a upozorňovat na to. Pokud jde o trastový fond, eh, tak to je eh, otázka, která je skutečně velice blízká hm, naší předsedkyně, je to součást římského statutu, že je to něco, co s tím souvisí, abychom měli nějaké fondy, které mohou řešit ty reparační příkazy, které tedy často slouží, které však často tyto fondy nejsou lokalizovatelné a ten trastový fond pak se účastní těchto reparačních příkazů. A e, kromě toho také přispívá k plnění mandátu v tom smyslu, že často zastupuje ehm, soud v těch zemích po řadu letech, kdy eh, jsou tam eh, například různé ještě věci, které se musí dořešit, různé příkazy ehm, a ten systém, který máme, tak eh, odráží ten outreach vůči obětem. Ovšem samozřejmě je těžké bojovat za existenci tohoto trust fundu, za získání prostředků pro jeho eh, fungování a financování. A in, probíhá eh, neustále úsilí o získání těchto nezbytných fondů. Bohužel, já vím, že to, ohledně toho byla velká publicita, situace na Filipínách, tak eh, tam docházelo k určitým krokům ze strany jedinců, které se snaží se odvolávat tedy na, eh, na soud. Já se k tomu nebudu vyjadřovat, protože to je v rukou našeho žalobce. Takže chtěla jsem odpovědět ještě na jednu jurisdikční otázku. Co je důležité a zajímavé na, těch římsk, na tom římském eh, statutu, je to, že on má poměrně neobvyklou eh, formu, která je zároveň eh, územní účast tedy a národní eh, příslušnost těch ehm, obviněných, ale je založen na principu doplňkovosti. To znamená, římský statut to nebyl nějaký samostatný soud, ale systém, který má podporovat státy, ať už individuálně nebo skupinově, regionální organizace. Takže oni mají tu zásadní odpovědnost eh, vést eh, řízení při vyšetřování takových zločinů. A jurisdikce ICC je pouze v těch případech, eh, kde není žádný stát, a samozřejmě to může být naprosto univerzální um, jurisdikce, jako třeba v případě Senegalu. Pokud není žádný stát, který by eh, byl ochoten um, vést řízení, no tak v takovém případě um, má, um, to spadá do jurisdikce ICC. Největší úspěch tedy náš by byl, kdybychom žádný případ neměli. Protože to by znamenalo, že se to dá všechno řešit interně. Takže to je velice důležité si zapamatovat z hlediska kritiky. My nemáme nikdy eh, nahradit tyto jurisdikce, ale pouze je doplnit. Takže to jsem chtěla, to jsem chtěla upozornit. Děkuji. Also, I, I must... Tak a já dávám slovo dalšímu řečníkovi. Děkuji. Pokud jde o otázku o Bezpečnostní radě OSN, eh, to, co se děje na půdě Bezpečnostní rady, je zvláště výmluvné. Ve chvíli, kdy eh, byl pří, případ Sudánu předán trestnímu tribunálu, hlasování o tomto případu se v roce 2005 zdrželo celá řada eh, velkých členů. A když došlo k hlasování v případě Libie v roce 2010, bylo rozhodnuto jednohlasně na začátku roku 2011. Takže se dá říct, ale Najednou tedy Bezpečnostní rada podporuje tribunál. Ne, je to přesně naopak. Stálí členové, jak už jsem řekl, tedy v květnu 2014 uplatnili veto a to i v dalších případech. Například Španělsko chtělo upozornit eh, na situaci na Sri Lance, předat ten um, případ trestnímu tribunálu. Jeden uh, členský stát pak hrozil, že použije veto, takže se to ani nezačalo projednávat. Pojďme si analyzovat, proč některé situace nekončí tak, jak bychom si přáli. Když Rada bezpečnosti přidala eh, usnesení Rady bezpečnosti 1973 o použití sílu, tedy síly o tom, že je z pohledu mezinárodního práva možné použít sílu pro řešení situace v Libii a zároveň požádala trestní tribunál, aby tento případ začala řešit, nikdy pak už tedy dál v této věci nejednala. To znamená, neřekla té nové libijské administrativě, tady máte trostní tribunál, s nimi můžete spolupracovat, stačí, abyste ratifikovali římský statut a tak dále. Naopak, my tedy víme, že členské státy se snaží apelovat na trestní tribunál, který však je nezávislý, takže to může ignorovat v tom smyslu, aby eh, nezačal řešit eh, případ Libie, tedy případ v jurisdikci Libie. A trestní tribunál tady rozhodl, že tedy ta libyská jurisdikce má vlastně prioritu, ale tedy plukovník Kadáfí byl prostě brutálně zavražděn. Byla to normální poprava nebo dokonce válečný zločin. A žádná z těch velkých velmocí, které zasahovaly v Libii, nepožádali eh, Libyjce, aby Kadáfi ho zatkli a předali trestnímu tribunálu. Takže tady máme velký problém s jednáním Rady bezpečnosti. Krom toho, že situace v Sýrii a dalších oblastech vzbuzují dojem, že je možné páchat zásadní zločiny a přitom se těšit beztrestnosti z pohledu některých velmecí. Máme i problém se snahou rozšířit jurisdikci trestního tribunálu. Tuto chvíli tedy podle mého názoru Rada bezpečnosti nemá chuť jednat na konci prosince na základě iniciativy Malty, Lichtensteinská a tak dále, valné schromáždění vytvořilo mechanismus o schromažďování, který umožňuje schromažďování důkazů o situaci v Sýrii. To je trošku zoufalý krok, ale je to lepší než nic. Abychom tedy ukázali těm více než 100 státům, které hlasovaly pro to usnesení, čili byly proti té menšině, která nadále prosazuje beztrestnost, Tady je důležité, že této většině jsme ukázali, že něco děláme a že důkazy schromažďujeme a uchováme na později. Je možné, že se na půdě Rady bezpečnosti otevřou příležitosti později, je to také tedy na Evropské unii a národních parlamentech, aby vyvíjeli tlak, aby sledovali pozorně tu dynamiku a využili nabízející se příležitosti, protože je možné, že například mohou přispět finančně k vyšetřování některých případů. 124 eh, členských států eh, to je pěkné členství, ale v tribunálu, ale v OSN je to 193 států a pak tedy vzniká problém, kdo bude financovat jaké vyšetřování. To znamená, že až budou přijímána další usnesení, například k situaci v jakékoliv eh, tedy regionu, pokud je o ty čtyři hlavní, a trestné činy, se nabídne příležitost eh, tuto věc důsledněji řešit. Ale možná, že se na tuto příležitost budeme muset počkat několik let. Pak jste se ptali, eh, co může Evropská unie dělat pro to, aby se Ukrajina ocitla před soudem. Evropská unie už vlastně eh, tedy Ukrajina už vlastně změnila svou ústavu, podobně jako Turecko. Přidala si tam nový článek 124, podle kterého může Ukrajina přijmout jurisdikci trestního tribunálu. Samozřejmě eh, tady k té skutečné ratifikaci ještě vede dlouhá cesta, ale je tady ta možnost. Na neštěstí bohužel prezidentská mašinérie prosadila také balíček, který nevypracovali žádní odborníci, ve kterém je tříleté přechodné období, podle kterého tedy se vlastně eh, ten platnost tohoto článku posouvá do roku 2019, kdy už Porošenko nebude prezident, kdy už bude zvolen někdo jiný. Je to tedy jako kdyby horký brambor přehodili té další vládě. Je to tedy případ té oportunistické politiky, proti které by Evropská unie měla vystoupit a říct tedy uh, ukrajinským partnerům, vy jste si změnili ústavu, ale tento článek o přechodném období byste z ní měli vypustit a tak dále, protože my chceme předcházet eh, trestné činnosti, chceme schránit lidské životy. A pokud je tedy, eh, pokud dochází k té trestné činnosti, tak by to právě neměl být důvod pro zavádění nějakého přechodného období. Je třeba jednat okamžitě. Tak, abychom zachránili co nejvíc životů. A eh, pokud použijeme ozbrojenou sílu, dělo se tak v souladu se zákonem. Víme tedy, že eh, evropská, evropské zastoupení v Kijevě si vede velmi dobře, také zástupce trestního tribunálu tam vyvíjí určité snahy a víme také, že tady na půdě ukrajinského výboru existuje vý, parlamentu existuje výbor, který se touto problematikou zabývá. Tady všude, tady na všech těchto platformách je možné tlačit na změny. Já se budu snažit odpovědět na některé vynikající otázky. Takže za prvé, paní Lockpiller, co bych poradil těm několika členským státům Evropské unie, které se nijak nesnaží o ratifikaci kampalského, kampalské změny. Samozřejmě tyhle státy také tedy si přečetli příslušný eh, jednací řád. Eh, najde se jistě do, celá řada důvodů, proč ratifikovat, ale já jsem tedy sám překvapen a myslím si, že tedy ty největší obavy, to váhání plyne eh, z toho, o čem jsme hovořili před chvílí, Eh, tedy jak technicky funguje ten mechanismus opt-out. A já se to budu snažit vysvětlit co nejvíc polopatě. V podstatě některé členské státy mají obavy z toho, jaká by bylo jejich právní postavení jakožto státu, který neratifikoval změnu. Odpověď je evidentní. Jestliže ratifikujete změnu, už se nemusíte ničeho obávat. To je pravda. A některé státy, které ratifikovaly změnu, také provedly interní diskuzi o tom, co vlastně tato změna znamená. A jasně řekli, my o tom vlastně nemusíme rozhodovat, protože se týká jen těch států, které neratifikovaly změnu. A mezi ně už nepatříme, protože my jsme ratifikovali. Takže to je vlastně další podpůrný argument. A teď tedy spíš vážně tuto chvíli běží jednání, podaří se to vyřešit, já jsem si tím jist, do konce letošního roku a poté bude k dispozici další informace o tomto procesu, která doufejme pomůže tedy rozhodnout se těm státům, které se ještě nepřipojily a neratifikovaly. Eh, pane předsedo, vy jste mě trochu chytl za slova, když jsem říkal jednoduché stíhat. Já jsem, to hned, já jsem toho hned zalitoval. Eh, nemyslím tím, že tady válečné zločiny by mělo být jednoduché stíhat. To jsem nemyslel. Chtěla jsem říct, možná by to bylo méně neskutečně náročné stíhat. A to proto, že definice agrese ukazuje na vůdce, na to, co dělá vůdce, představitel. Není tedy třeba odebrat se přímo do bitevní vřavy a sbírat v terénu důkazy o tom, co se přímo děje. Ten náš přístup je daleko přímější a je tedy reflektován i v té pří, příslušné dokumentaci a veřejných projevech. Hovoříme tam o podněcování a podobně. Takže je to tedy přímá souvislost. Vy jste zmínil norimberské procesy. Nikdo také neříká, že tam to bylo jednoduché, ale je tu jeden velký rozdíl. Během norimberských procesů byly desítky obviněných. A čím níž tedy klesáte, tím a, žebříčkem jednotlivých hodností a snažíte se prokazovat, že ta osoba byla zodpovědná za spáchání agrese, tím složitější to je. Ale ten skutečný vůdce, zvláště v totalitárním režimu, toho je obvykle jednoduché najít. A ještě stručně, vy jste zmínil tedy tu eh, si obecně pojatou otázku, kdy je vlastně užitý, užití síly ospravedlnitelné. Tady bych chtěl zdůraznit, že na jedné straně samozřejmě z té definice agrese vyplývá, eh, že užití síly v sebeobraně a schválené Radou bezpečnosti nelze považovat za agresi. Jsou však případy, kde už to není tak jednoznačné a tady bych rád řekl, že my máme tedy v těch definicích takovou limitní klauzuli, která říká, že pouze v nej přesvědčivějších a nejevidentnějších případech agrese by měl zasáhnout trestní tribunál a soudit jednotlivce jako obviněného. To však neznamená, že v ostatních případech, kde to není tak úplně jasné, není možné zasáhnout podle mezinárodního práva, nebo tedy příslušný stát není zodpovědný za vyšetřování. Ale postavit před trestní tribunál představitele nějakého eh, státu za to, že páchal agresi, to je uplatnění právě té uh, limitní klauzule, kdy tedy vlastně míříme na tu nejvyšší úroveň. Nebylo jednoduché dohodnout se na této definici, ale nakonec se na ní dohodli nejenom tedy všichni signatáři eh, zakládací listiny trestního tribunálu, ale také všechny členské státy OSN a všechny byly přítomny, když byla přijata. Dobře, Většina tedy nacistických vůdců již byla po smrti v době nadmerských procesů, ale dobře. Takže teď máme druhé kolo otázek. Takže pokud máte nějaké otázky, tak prosím. Já se chci zeptat eh, externí službu a komisi. Eh, by nám řekla, co dělají pro podporu občanské společnosti v EU a mimo EU boji proti e, beztrestnosti tím, že se případy dostanou před ICC. E, ten zjemný případ zločinů proti lidskosti a vážných zločinů v Sýrii a také podporu některých e, subjektů, které tam sbírají důkazy a budou půjdou k soudu, eh, až bude možné ty eh, soudy ehm, ten, to, to řízení uskutečnit, jako případ jezídů, bytí genocidy. EU může přímo podpořit soud a občanskou společnost, která sbírá důkazy, aby si jednoho dne to dostalo k soudu. Eh, bez zmínky politické podpory eh, orgánů, jak už řekl paní Katy. Pak se chci zeptat, z hlediska soudu, zda soud má jinou mm, poradenskou nebo jinou roli eh, mm, procesu se návrhy v Senegalu. Nedávno jsme měli eh, potvrzení odvolacího soudu. Myslím, že to byla důležitý případ boje proti bezpečnosti občanské společnosti, kde členský stát se eh, rozhodl dát soudní systém jak se těchto služeb, což nevylučuje spolupráci s ICC. A mě mm, by zajímalo, zda k tomu došlo během toho procesu. Nějaké konkrétní otázky, možná v opačném pořadí? Myslím, že většina z nich půjde na vás. Eh, k tu poslední otázku eh, To je příklad fungování římského statutu, kdy používáme rozšířenou jurisdikci. Stát nesl odpovědnost za ten soudní proces že to je v princ, souladu s principem komplementarity. Ten proces byl velmi mm, podporován ze strany ICC. Mm, minimálně dva z těchto principů byly přítomny na začátku, což že to demonstrovalo, jak funguje římský statut. Nejsem si jistá, zda tady byla konkrétní spolupráce Eh, to a eh, mezi soudy, eh, ale to probíhá, když prokuratura v míst, místním kontextu spolupracuje, že ta pomoc je vzájemná, spolupráce se soudem, ale také soud spolupracuje s národními instancemi v trestním stíhání. Takže to je příklad, který, který lze Eh, který by se měl podporovat a přesně o tom ten, na to ten systém byl vytvořen. Pak SNEF, vy máte již stručnou připomínku i já se chci eh, vrátit k té otázce Afriky a ICC. Chci zdůraznit, že ta vlna těch odstoupení, které byly v listopadu, vyvolaly velkou reakci mezinárodní, národní, občanské společnosti společně s nevládními organizacemi EU a dalšími jsme byli schopni měnit, vlastně dis, měnit ten diskurs. A tady chci mm, se vyjádřit k tomu, že to bylo e, v rámci Afrického národního kongresu, většinou, má většinu v parlamentu, že ten, um, to rušení, které předložila vláda, aby odstranila legislativu, eh, která implementovala římský statut a čímž by vyvolala vakuum, z které byl od kterého by pak bylo možné znovu odstoupit. Tak tento zákon byl eh, stažen z parlamentu před více než měsícem a někteří lídry této eh, strany z, s, Ehm, nám řekli, že to úplně skončilo, že se nám toto nelíbí, taková legislativa, nechceme být kritizováni, nechceme strá- prohrávat soudní spory. To mm, podalo jihoafrické ehm, litigační centrum, protože zatčení Bešana Sudana byl, porušoval jeho právo. Všechno toto dohromady, Gambie také, tam bylo téměř mírové, klidné Senegal. Tam nepoužívali tedy. Tam byla, v Gambii byl eh, mírové eh, ve předání moci, nyní spolupracují s ICC, implementují římský status jako z eh, Jižní Afrika. Je to tady komplexní situace a já chci tady skutečně říci, že když před několika měsíci eh, tam, kde jsme byli, tak tam už nejsme. A práce pokračuje, aby eh, to všechno pokračovalo. Ideál. Eh, předsedkyně byla vyzvána parlamentem Nigeru, aby prezentovala a vlastně prezentovala výsledek projektu, který jsme hm, provedli v prosince, že to probíhá. My musíme pokračovat, protože nakonec to poselství toho soudu je přesvědčivější, politicky akceptovatelnější pro veřejné mění v Africe a jinde. A ti, kteří chtějí mm, bojkotovat práci soudu, tak nereprezentují eh, názor Afričanů a dalších občanů. Pak tady byla také otázka EAS chcete slovo? Mm, velice stručně. Evropská unie také prakticky eh, podporuje ICC. Máme závazky k ačnímu plánu a rozhodnutí rady, což mm, vysvětluje všechno, co dělám. Co se týče financování od roku 2000, 37 milionů euro se eh, použilo na mm, přímou podporu ICC nebo občanské společnosti, která propaguje římský statut. A nové, byly podepsány nové smlouvy, stejně jako každý rok, aby soud mohl pokračovat této podpoře do roku 2016 a 17. Takže ano, Evropská unie také podporuje římský statut. Tím, že přímo financuje soud, Hmm. Posouzování Evropského nástroje pro demokracii a lidských práv, což je zdroj z této podpory, právě zveřejnili zprávu a e, řekli, že samozřejmě to je nezávislé hodnocení, ale zdůraznili, že význam pokračování podpory boje proti beztrestnosti a soudu. Takže ta podpora bude pokračovat i po zbytek trvání toho nástroje. Děkuji. Tím, myslím, uzavřeme dnešní slyšení. To velmi zajímavé téma. Já vám všem třem chci poděkovat. Eh, byla to velice mm, kvalifikovaná informace. Jsme vám vděční, že jste eh, přišli mezi nás, udělali jste si čas. Mohla tady být lepší účast, asi bychom se měli zamyslet na formátu, nicméně to nějak neodráždí eh, naše ty, ty, ty informace, které nebo neovlivní tyto informace, které jsme dostali od vás. E, s tím je, se dostáváme k závěru. Zítra máme byro a agendě výboru budeme pokračovat v 10 hodin. Děkuji.